Okay, perhaps we can uh, look to make a, a start in this afternoon's uh, workshop. Uh, you will have noticed that uh, I'm not missing... Můžeme začít s workshopem. Asi jste si všimli, že nejsem paní Gressle, která má spoždění, ale doufejme, že dorazí, eh, dejme tomu v půl čtvrté, a do té doby budu předsedat já takže já bych měl přednést pár poznámek, ale budu stručný, jenom bych chtěl říci, že kolegové asi vědí, že každý rok, aspoň posledních sedm let, Evropský parlament odmítl udělit absolutorium radě. A myslím si, že Evropský parlament a výbor pro rozpočtovou kontrolu konkrétně skutečně mm, to bere velice vážně. Myslíme si, že my jsme tím orgánem, který uděluje absolutorium, takže eh, proto eh, neseme eh, tuto povinnost velice zodpovědně. A samozřejmě tady je otázka o transparentnosti také, takže myslíme si, že je to důležité, aby všechny evropské instituce tedy byly otevřené a transparentní pokud jde o své účetnictví a e, přístupné kontrole. A parlament má samozřejmě právo mít přístup k výkazům, k účtům institucí. A myslíme si, že ne, není to dobré, že již sedm let toto absolutorium nebylo uděleno. Není to dobré pro EU, není to dobré pro e, naši reputaci. Když lidé vidí, že zde je nedostatečná transparentnost a nedostatečná spolupráce mezi našimi dvěmi eh, hlavními tedy institucemi, radou a parlamentem. A proto výbor Kokobu má pocit, že skutečně bychom měli nalézt řešení této věci. A mm, takže tento seminář se bude zabývat tím, jak k tomu přistoupíme. Poslední uděleno v roce 2012, ale od té doby rada přišla s určitými sice náměty, ale nedošlo k žádnému pokroku a tento problém nebyl vyřešen. Proto výbor Kokobu nyní má za to, že by nadešla chvíle, abychom zorganizovali workshop, abychom o tomto diskutovali, protože určitě velice rádi nalezneme řešení. Náš zpravodaj je pan Bart Stas, který je zde, a takže e, dám mu slovo. A dnešní workshop určitě nám umožní si udělat představu a pokročit v řešení této věci. Takže doufejme, že začneme a skončíme optimisticky. A že snad se již e, rysuje řešení tím bych skončil své poznámky a předám slovo panu Stásovi, aby přednesl svůj příspěvek. Děkuji, děkuji pane předsedo, já budu velice stručný, myslím si velice stručně, já nebudu opakovat, o co tady kráčí v takovém absolutorium. Je to absolutorium, který se týká, které se týká faktu, že občané, tedy daňoví poplatníci, svým způsobem eh, musí mít garanci, že peníze, které, kterými přispěly na financování EU, že byly tyto peníze využity adekvátním, správným způsobem. A v posledních letech tedy absolutoria eh, se stala nejenom eh, tím procesem, kdybychom zkoumali, že prostředky byly vynaloženy podle nařízení, ale také i e, e, e, zjistujeme, zdali občané dostali value for money, to, co si zaslouží za svoje peníze. A ta situace teď je velice nepříjemná, jak řekl kolega Vohn. Já mm, nebudu hovořit o skutečném konfliktu, ale Již sedm let, již sedm let se nám nedaří udělovat absolutorium, protože jsou zde rozdílné názory mezi radou a parlamentem na to, jak je třeba eh, toto absolutorium udělovat. A eh, jsou zde rozdílné názory na to, jak rada vynakládá své prostředky. Obsah podstatě již eh, má, své, má svůj původ v minulosti, všechno to má svůj původ v minulosti a eh, zde mm, autoři tomto vysvětlují, že zde musí se respektovat princip jako transparentnost, eh, správná finanční, řádná finanční zpráva, tedy zdravé finance. Jsou to koncepce, které mm, jsou to instituty, které jsou eh, zakotveny ve smlouvě a autoři právě říkají, že tyto principy nelze eh, jak si podrobit eh, nějakému striktnímu výkladu. Ne, je třeba nalézt rovnováhu mezi radou a parlamentem v tomto. A vlastně je třeba aby zde existovala lepší, co nejlepší spolupráce. Já si myslím, že dnes ten fakt, že eh, parlament financoval tyto dvě studie, tak já si myslím, že my takto vlastně vysíláme určitý signál vůči radě, abychom řekli, že diskuze je pořád otevřena. Paní Gresle i já mm, v přípravě mm, prvního kola eh, mm, eh, absolutoria, tak my jsme měli pocit, že tady my jako parlament vystupujeme dostatečně otevřeně a vstřícně a že radě předkládáme řešení, mm, návrh, mm, ale že rada musí respektovat určitá kritéria a generální tajemník nás ujistil, že mm, že generální tajemník toto předloží koreperu a bude se snažit o dohodu s námi. Eh, tato pracovní eh, schůze je otevřená, veřejná, abychom společně diskutovali o problémech a máme zde vynikající řečníky, které jsme dnes pozvali. aangereikt worden. A co potom? Potom z toho vyvodíme lekce, ponaučení určitá a máme Eh, takovou meziskupinu, pracovní meziskupinu, tedy to meziskupina, která eh, je složena z různých tedy skupin, kterých se ta problematika týká. A příští týden, respektive příšen po, příští týden nebo týden poté ve Štrasburku spolu s paní z Gresle, a, eh, která je předsedkyní výboru Krokobu a se zástupci té meziskupiny se budeme snažit vypracovat nějaký dokument, Eh, který samozřejmě ještě bude předmětem debat a který bude třeba ještě propracovat eh, na výboru Kokobu a eh, pro účely toho druhého kola absolutoria, poněvadž my jsme toto odložili na duben z dubna na říjen. A nám jde o to, abychom se do té doby aspoň dohodli na principech, tak aby to absolutorium eh, eh, na eh, další období, tedy to již bude řešit můj nástupce, tak, aby to proběhlo za normálních okolností více-méně. A abychom tedy i si transparentně, otevřeně vyměňovali informace, tak aby naši daňoví poplatníci věděli, jak se Mm, používají prostředky v radě. Zde já tedy se těším na dnešní jednání. Já jsem si již pročetl různé studie a možná za chvíli ještě budete mít otázky, ale myslím si, že jako parlament musíme radě ukázat, že toto bereme s veškerou vážností. Děkuji. Thanks, Bart, for those uh, opening remarks. Uh, the first uh, session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 Harry, sorry. Takže eh, eh, rada není vlastně výlučným legislativcem, eh, je také do jisté míry orgánem výkonné moci a z těch by se měl zodpovídat. V uplynulých letech se hovořilo o modu vivendi mezi těmito dvěma institucemi, ale posléze se Eh, nepracovalo na eh, gentlemanské dohodě ze 70. let, která se týkala tohoto rozpočtu. Během tohoto briefingu my chceme navrhnout řešení a strategie pro parlament. Za prvé je třeba hovořit o frekvenci, s jakou eh, parlament bude každoročně klást otázky od roku 2013. A tyto otázky nebyly položeny za rok 2015, zatímco předtím ty otázky byly mnohem konkrétnější. Během období těsně po poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a vznikla ESVČ a několik let později, a vysoká představitelka nebo přešla e, vlastně za, za e, bezpečnost a obranu, přešla z rady, e, přešla z rady tedy do ESVČ. Takže Rada eh, přišla o některé své kompetence a některé aspekty zahraniční politiky ovšem v Radě zůstaly. A přibyly ještě další výkonné eh, kompetence vzhledem k tomu, že ještě vznikl úřad předsedy Evropské eh, rady. Takže to jsou ty otázky za finanční roky 2009, 10, Některé z nich se týkaly relokace úředníků do e SVČ, až, ať jde o zvláštní zástupce Evropské unie, kolik tedy úřednických míst eh, vzniklo pro tyto eh, zvláštní zástupce a jakým způsobem byla tato úřednická místa rozdělena mezi radu a ESVČ A když se podíváme na počet e, úředních míst, e, která zůstala e, na radě, ještě to bylo předmětem sporu mezi lety 2010 a 2013, pak vznikly otázky, co se týče společné bezpečnostní obrané politiky, náklady na cestovné pro zvláštní zástupce Evropské unie a ještě konkrétnější otázka eh, v roce 2011, eh, jaké náklady tedy eh, na společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a společnou bezpečnostní obranou politiku, které tyto náklady tedy přešly na ESVČ. Takže to jsou ty otázky a ty mají hlavně tedy exekutivní zaměření než legislativní, protože víme, že zahraniční politika víceméně spadá do sféry exekutivy. Pak zde byly otázky, které se týkaly vlastně eh, vzniku ESVČ v roce 2011, do jaké míry toto bylo vzato v úvahu v rozpočtu, proč to nebylo naplánováno v rozpočtu již předem, před rokem 2011. Byly, bylo žádáno vysvětlení, co se týče alokace části eh, rozpočtu rady do eh, oddílu 11, eh, který teď dostala na starosti ESVČ. Takže to jsou otázky, které kladl parlament a žádné tyto otázky nebyly konkrétně odpovězeny, protože od roku 2009 rada neodpovídala parlamentu na otázky, nevyplňovala dotazníky. A v roce 2013 parlament specificky požádal radu, aby zodpověděla na všechny nezodpovězené dotazy od roku 2010. Parlament proto odmítl udělit absolutorium eh, za roky od roku 2009 a, a teď zvažuje Eh, rozpočet pro rok 2015. Důvody tohoto odmítnutí máme uvedeny na těchto dvou slajdech. Za prvé, že je potřeba, aby eh, rada byla kontrolována, co se týče eh, výdajů jako všechny ostatní instituce, že musí odpoví- vyplňovat dotazník, že rada neposkytla dostatečné rozpočtové zdůvodnění parlamentu, že e, se tady používá princip ramasáž, což je vlastně e, převádění e, určitých zbylých částek jako částky na budovy do příštího roku. Když ku příkladu jsou nějaké budovy či místnosti rady používány pro schůze a konference, takže to spadá pod politiku rady, která je ale považována za politiku výkonného typu exekutivy. Pak tady byly eh, krátkodobý eh, problém, na který upozornil účetní dvůr v roce 2011, co se týkalo eh, nákupů, pořizování a Další výčetky z roku 2011 se týkaly eh, neposkytnutí, eh, eh, neposkytnutí nějakých výkonnostních ukazatelů, co se týče cestování, logistiky, tlumočení. A v roce 2013 a 2014 rada neposkytla analýzu demografie svých zaměstnanců. To znamená, to znamená pohlaví, eh, postižení a další takové aspekty, které se týkají demografických statistik veškerých, eh, veškerých eh, zaměstnanců, což všechno patří k modernímu řízení lidských zdrojů. A konečně že neexistují žádná vnitřní pravidla, která se týkají integrity a konfliktu eh, zájmu. A teď předám slovo kolegu. Se... Děkuji za pozvání na tento workshop na velice zajímavé téma. Eh, Mr. Stays and, uh... Slyšeli úvod. Eh, pane se, že toto není nové, eh, že se vracíme do 70. let. Zajímavé je, když se na to podíváme dnes. My jsme zjistili, že věci se pravděpodobně od té doby změnily. V roce 1970 mm, byl vytvořen systém vlastních zdrojů parlament začínal hrát určitou roli. Bylo to, byla to úplně jiná situace. Pravomoci rady byly úplně jiné než dnes, protože tehdy rada byla legislativním orgánem a teprve poté v 90. letech po Maastrichtské smlouvě rada získala pravomoci v řadě jin, dalších oblastí. Tady je máme na tom slajdu. Samozřejmě se s řízením Evropské rady, nevládní, mezivládního e, sektoru s Maastrichtskou smlouvou, který byl integrován do Lisabonskou smlouvou do širšího rámce EU. To všechno znamená, že rada se stala nejenom silnější jako hráč, ale silnější jako hráč s výkonnými pravomocemi. A proto je na čase se nad tím všem znovu, zamy, vším znovu zamyslet e, i v kontextu toho historického rámce. Toto velice e, úzce souvisí s e, právními konflikty. Na e, posledním workshopu před pěti lety byla jasná kontraverze mezi právníky někteřími, kteří si tehdy mysleli, že e, rada má odmít, právo odmítnout odpovědnost, jiní, že rada by měla být stejně zodpovědná jako všichni ostatní. My tvrdíme, že to je třeba znovu zvážit vzhledem k historickým změnám, ke kterým od té doby došlo a že je nyní na čase znovu zvážit ty právní uh, aspekty. Zbývající mm, dalším problémem je nejednoznačnost formulace právních ustanovení už ve smlouvě, ale také ve finančním nařízení. A jenom vaše vlastní pravidla o absolutoria jsou jasná, která říkají, že rada je prostě jenom další instituce a proto musí odpovídat parlamentu stejně jako ostatní. Takže některá um, řešení a budoucnost bude také souviset s těmito právními um, otázkami. Um, pane předsedo, dovolte, abych i já přispěl do této diskuse. Mm, přinesl další eh, znalosti, které se eh, vlastně odchylují od toho problému absolutoria rozpočtového. Můžete se vždy podívat na ten dokument později, můžete se podívat na rozpočet rady. Takže jsou nějaké úvahy o způsobu, jakým eh, rozpočet rady je předmětem auditu a dohledu, abychom viděli, zda se něco můžeme dozvědět ze současné praxe a pochopit, jestli tam něco chybí, jestli tam jsou nějaké další problémy, které je třeba řešit. Rada má rozpočet 100 eh, milionů pro administrativní výdaje, z čeho 60 má pokryt eh, náklady na zaměstnance, experty. A musíme e, toto říci jasně. že v těchto administrativních e, výdajích jsou věci, které se týkají nejenom čistě administrativních otázek, ale nejsou žádné důkazy nějakého špatného výkaznictví. Takže můžeme potvrdit, že administrativní výdaje ze strany rady jsou skutečně administrativní. Také můžeme přivítat paní předsedkyni Gresle. Můžeme říci, že nejsou důkazy o Eh, špatném reportingu. Všechny administrativní výdaje jsou skutečně administrativní výdaje. Problém je, že není rozdělení mezi administrativními výdaji v legislativní, při výkonu legislativní funkce a administrativními výdaje, které eh, vyplývají z exekutivní role rady. Asi jste si vědomi, že rozpočet rady je jeden rozpočet, nerozlišuje mezi oběma institucemi nebo rolemi, není tedy eh, rozdíl mezi Evropskou radou a radou Evropské unie a není eh, rozlišení eh, toho, co se týká legislativní a exekutivní role. Máme tady nějaká čísla abyste viděli, jak jasné, jak jasně je vidět, že nejsou důkazy nějakého eh, špatného vykazování. Problémem je identifikace, jaký typ administrativních výdajů odpovídá definici exekutivní eh, strany, eh, exekutivní role. Tady máme seznam, který byla k dispozici rada všech schůzí, které proběhly v roce 2015. Je jich 6 tisíc, je to obrovsky dlouhý seznam. Na tom seznamu okamžitě vidíte, že některé z nich um, mají velký významný komponent zahraniční politiky, například EU CELAC, eh, summit s latinskoamerickými zeměmi a Karibikem, tam je 61 delegací summit ve Valetě, kde je 87 delegací Koreper 2 mm, a další akce, které se také týkaly exekutivních pravomocí. Jde o následující. Váha těch schůzí v rozpočtu rady není tak vysoká, takže ta, ty, ty jednání jsou 1% eh, celkových administrativních nákladů a 4,6 provozních nákladů. Ale abyste pochopili, nebo abychom pochopili, zda ta schůze je v rámci legislativní pravomocí nebo exekutivních cílů, tak to by nám ukázalo jasně, jak rozdělovat veškeré provozní výdaje, protože ostatní náklady jako cestovné tlumočení souvisí s typem schůze. Takže jenom definováním toho, zda e, schůze je exekutivní nebo legislativní, tak by bylo možné rozlišit e, jednotlivé typy provozních výdajů, zda jsou legislativní nebo exekutivní. Také chci zmínit, že to samozřejmě souvisí se zaměstnanci, protože eh, ředitelství konference a protokol radě organizuje těch 6 000 schůzí. Takže máme nejenom náklady, které souvisí s těmi schůzemi, ale také se zaměstnanci. 60 eh, eh, to, eh, to je těch 60%, to by se mělo řešit. Výr, zpráva o výroční aktivitě Rady z roku 2016, týkající se roku 2016, ředitelství pro logistiku se na tom podílelo ukazuje, že někteří zaměstnanců, někteří z personálu se podíleli také na, těch, e, na výkonu těch exekučních, těch výkonných pravomocí a příslušných schůzích. Další relevantní věc se týká současného rámce auditu a dohledu. V tuto chvíli nejdůležitějším a relevantním nástrojem od účetního dvora díky výroční zprávě. Ukazuje, že jsou tam nějaké problémy, co se týče metodologie a také co se týče působnosti. Takže to je velice ča- jenom velice částečný dohled a audit. Co se týče metodologie, tak ta výroční zpráva je založena na vzorku transakcí a rotačním přístupu. To znamená například za celý administrativní rozpočet Unie ty transakce, které jsou předmětem onditu, těch je asi 150 ročně. Takže velice malý počet na jednu instituci, nějakých 20. Druhá věc. Ne každá instituce je každý rok kontrolová rada v roce 2012, tam se objevily problémy s mm, veřejnými zakázkami a pak se to znovu neskoumalo. Takže mm, výroční zpráva účetního dvora neodholuje žádné problémy v radě, neznamená ale, že nejsou, jenom to znamená, že se to nekontrolovalo což je poměrně relevantní věc. Další věc vedle metodologie eh, což není úplně relevantní vzorky a ne kontinuální kontrola, tak eh, to je založeno také na typu kontroly. Co se týče škály nebo působnosti, protože výroční zpráva očetního dvora je zaměřena na respektování právních principů a požadavků. Takže zkontroluje, zda reporting na výkaznictví je v pořádku. Netýká se to nějak eh, rozpočtování podle výkonu, podle výsledků. Takže to je jenom takový, je to jeden takový mm, drobný eh, typ auditu, jaksi z právního hlediska. Abychom vyplnili tuto mezeru, účetní dvůr může vydávat a vydává zvláštní zprávy, které se více zaměřují nejenom na právní požadavky, ale spíše na um, jaksi hodnotu za vložené prostředky z některých činností a zvláštní do zvláštní zprávy eh, těch administrativních výdajů jsou velice um, mm, málo včetné. Možná bychom tyto uh, kontroly měli, institucí měli provádět častěji. Na závěr chci zdůraznit tři věci, které současný systém auditu uh, ze strany účetního dvora uh, mm, tak tam chybí následující z toho, těch mm, výše uvedených důvodů. Takže hodnota za vynaložené prostředky, performance-based budgeting, především při nabírání personálu, to se neprovádí eh, ročně, pokud neexistuje zvláštní zpráva, což nebyl ten případ v poslední době. Za druhé, dohled účetního dvora nedává informace nebo nekontroluje zda e, interval dohledu rady funguje a jsou tady problémy, protože se to několikrát mění. Ehm, dokumenty, které Rada poskytla v roce 2015 e, a 2016, tak definují nový rámec pro vnitřní audit. Doufejme, že to zůstane v tomto stavu, nebo to e, bude ještě posíleno, ale není tam tedy dvojí kontrola toho vnitřního dohledu. Další věc, to souvisí s e, zahraniční politikou. Mm, to už e, to mluvili kolegové, že například zpráva o mm, výroční činnosti rady, to obsahuje zprávu o vojenských operacích například. To je jedna transakce není možné si udělat důkladnou představu nebo dohled o implementaci rozpočtu Evropského účetního dvora. A s tím se dostávám k nějakým závěrům a k nějakým um, doporučením. A tady bych dal slovo uh, panu kolegovi. David, so... Děkuji, David, Abych to uzavřel. Nejsou žádné důkazy, pokud jde o e, e, špatné používání fondů, ale je to otázka zodpovědnosti a, e, a realizace těchto fondů. Rada zdůraznila, že je to, že součástí eh, zákonodárných institucí a také zdůraznila, že má problémy s bezpečností. A pokud jde o tyto obavy z bezpečností, no dobře, tak uvažuje exekutiva, ale zákonodárný orgán většinou nemá takové obavy s bezpečností nebo zabezpečením údajů. Takže Eh, zákonodárný orgán údajně není zodpovědný nemu zákonodárnému orgánu a eh, ta argumentace, eh, že by to mohlo narušit bezpečnost, tak to vysvětluje, že Rada je laxní reagovat na otázky parlamentu v procesu absolutoria. Jak jsme slyšeli, účetní dvůr, ten možná asi ročně proskoumá tak šest spisů, protože rada představuje pouze 6 administrativního rozpočtu EU, takže to není žádný plnohodnotný institucionální audit, který se tam provádí. A potom je také otázka statusu eh, těchto výdajů, které eh, samozřejmě jsou to eh, platy zaměstnanců, náklady na budovy a další správní režie nebo výdaje. A to všechno se sice vykazuje, ale není to vyčísleno, zdali to je pro účely legislativní či exekutivní. A nakonec je tady taková asymetrie, jak funguje zodpovědnost mm, především eh, pokud jde o radu, protože roční rozpočet EU o tom se hlasuje v Evropském parlamentu, který má právo ho pozměňovat a mm, takže k tomu má své zpravodaje. Jeden zpravodaj má na starosti sekci 3, to jsou výdaje komise, agentury a agentur a druhý zpravodaj ten má na starosti výdaje ostatních institucí. Takže je to systém institu- čistě institucionální, kdy v podstatě pro komisi máme jedno zpravodaje a druhý zpravodaj pro všechny ostatní instituce. Takže potom realizace rozpočtu je pod kontrolou účetního dvora, eh, kde se používá účetní dvůr má pět různých senátů, které jsou odpovědné za různé ty kapitoly, respektive obory rozpočtu a důležitý je Senát nebo Komora 5, což je Senát účetního dvora, který zkoumá správní výdaje. A účetní mm, mm, dvůr zkoumá roční výdaje podle jednotlivých politik. Tady to je zahraniční politika, to je Senát 3, nebo správní výdaje Senát 5 a neskoumá e, účetnictví podle institucí. To ne ale tak eh, parlament přijímá rozpočet podle jednotlivých institucí a nakonec parlament rozhoduje, že udělí absolutorium nebo nikoliv neudělí, opět na základě jednotlivých institucí, podle institucí. A tedy uděluje každý rok absolutorium jednotlivým institucím, respektive agenturám a ne, mm, neuděluje mm, eh, absolutorium jednotlivým politikám. Takže je zde v, té, v tom systému zodpovědnosti je určitá asymetrie. A teď naše doporučení. Máme zde celou řadu doporučení, která se týkají některých institucí, včetně parlamentu samotného a nejprve začneme účetním dvorem. To je instituce, která je nezávislá a její nezávislost je třeba respektovat. Zde vidíme určitou výhodu, pokud jde o tu strukturu účetního dvora i když... Eh, takže za prvé, zvláštní zprávy účetního dvora eh, kdy eh, se vyjadřuje k Evropské radě, tak to lze samozřejmě odůvodnit. Od roku 2009, tak jsme slyšeli, došlo k podstatné změně v, v, v Evropské radě. Rada přišla o e, určitou část své exekutivy, ta se přesunula na e, tu službu pro vnější činnost a dostala nové oblasti odpovědnosti, úkoly, nové úkoly, protože byl jmenován e, prezident Evropské rady. A potom zde máme interní institucionální změny, které proběhly v samotné radě. A při takovýchto změnách takový audit, speciální audit lze odůvodnit, eh, a, aby tedy prověřoval i, jak tyto změny byly provedeny a že, ten, to, že to řízení probíhá hladce. A teď, pokud je o vlastní strukturu účetního dvora, víme, že Senát 5, který odpovídá za výdaje eh, typu správní režie, to lze rozdělit Eh, gro správných výdajů v rozpočtu EU eh, to jak si má na bedrech Evropská komise. Ale další instituce, i ta, která je relativně malá, tak ta samozřejmě také předmětem eh, toho auditu ze strany Senátu 5, ale ten Senát 5, tedy zkoumá administrativní výdaje institucí všech ostatních, kromě tedy Evropské komise. Ta se audituje zvlášť, zvláštní části Senátu. Potom je zde Senát 3, ten eh, se zabývá otázkami spravedlnosti, bezpečnosti a vnějšími vztahy a především eh, se eh, ve svých zvláštních zprávách zaměřuje na, i na ty agendy, které má pod sebou rada. A nyní vztah mezi radou a parlamentem. Samozřejmě nový modus vivendi. Zde máme na stole, o tom se již diskutuje řadu let, jak nahradit tu gentlemanskou dohodu z roku 2007, ze, pardon, ze 70. let. To byla dohoda, podle které parlament a rada se dohodly, že nebudou vzájemně se vněšovat do svých rozpočtových záležitostí a mm, parlament má za to, ale že to platí pouze pro roční rozpočet eh, a pro období, kdy rada nevykonávala nějaké konkrétní výkonné exekutivní pravomoce. A pokud o parlament, tak ta gentlemanská dohoda nikdy se neaplikovala na absolutorium. Tudíž alternativa je nová interinstitucionální dohoda, mm, ke které parlament, či respektive někteří členové byli skeptičtí. Taková ta interinstitucionální dohoda by mohla zavést principy této gentlemanské dohody, ale první důležitý bod je, že by to měla být dohoda, která by si vyžádala aktivní eh, eh, tedy eh, sunset clause, to znamená na sedm let, stejně jako víceletý rámec a když vyprší, tak se bude pokračovat pouze, pokud kvalifikovaná většina v radě bude hlasovat pro obnovení a pokud i to udělá stejně parlament prostou většinou. A takže tím se zajistí to, že pokud některá jedna z těch dvou institucí již si nebude přát toto ujednání, tak skončí. A ta, co ta interinstitucionální dohoda obsahuje? No, v podstatě je tam převzat ten obsah gentlemanské dohody, ale pokud jde o ty zákonodárné výdaje, to znamená Rada a parlament eh, by eh, tedy vzájemně si mm, jak si dali přístup k dokumentům pro účely absolutoria, ale to se bude týkat pouze výdajů spojených se zákonodárnou činností. Interinstitucionální dohoda by tedy specifikovala přístup k k těm výdajům nezákonodárným, tedy na nezákonodárnou činnost. A zde eh, by parlament dostal přístup k různým dokumentům rady typu manažerského, to znamená výdaje, které čistě jsou takzvaně exekutivní náležitosti, té výkonné části, do té exekutivní části činnosti rady. A teď pokud jde o radu, tak zde jedna možnost je rozdělit eh, část dvě, část nebo kapitolu dvě, sekci dva rozpočtu, to znamená eh, zde oddělit radu a Evropskou radu a eh, zde mít novou sekci 11, která by pokrývala exekutivní činnost rady a Evropské rady a tam by se udělovalo zvláštní absolutorium odlišně od sekce 2. A kromě tohoto, jako taková alternativa, zde další strategie by mohla spočívat v tom, že interní účetnictví, to znamená ten rozpočet podle jednotlivých těch eh, položek, veškeré ty, veškeré ty okruhy a podokruhy by se definovaly buď jako legislativní nebo jako exekutivní výdaje. A tedy hm, to znamená, eh, to znamená budovy, zaměstnanci, rady, a to by se takto rozdělilo. Eh, ty zaměstnanci někdy třeba pracují na exekutivních politikách, někdy na zákonodárných politikách, především eh, když třeba organizují různé ty schůze, nebo třeba tlumočníci, překladatele, nebo Eh, zasedací sály, eh, v prostorách rady a někdy to lze využít pro eh, schůze typu exekutivního či zákonodárného. A teď, jak to označit, jak stanovit ty kategorie, zda je to exekutivní nebo zákonodárné, je třeba rozhodnout. Lze třeba si říci, že práce jednoho zaměstnance pokud jde o organizaci schůzí. Takže 30% lze alokovat jako činnost exekutivní a 70% alokovat na zákonodárnou činnost. Tak, aby se ty eh, výdaje zorganizovaly jasně, eh, aby bylo jasně, co náleží budovám, používání budov a používání zaměstnanců, aby se to rozdělilo podle toho, co je na činnost zákonodárnou a co je na činnost exekutivní. A co tady může udělat parlament? No dobře. Mohl by vyjednávat každý rok a já vím, že eh, eh, mohl by, mohli by, mohl by vyjednávat každý rok s radou, jsou zde ty dotazníky, které by mohly být třeba konkrétnější. Potom za druhé, parlament v rámci svého nového uspořádání vztahu s radou by mohl mít dohled eh, nad eh, mm, agendou rady a mm, třeba rada by mohla také vydat určitá doporučení, jak by ten, to absolutorium mělo vypadat a potom nový jednací řád, například eh, příloha 4 jednacího řádu, to jsou to, to je jednací řád Eh, parlamentu, tak jasně stanoví mechanismus absolutoria, eh, tak jak to vidí tedy parlament, je to upraveno jednacím řádem a v této příloze by bylo možné doplnit jeden článek, který by stanovil automatické hlasování o odložení či zamítnutí absolutoria vůči instituci, která nepředložila své účty parlamentu nebo která by nevyplnila dotazník parlamentu. Samozřejmě takovýto článek by tam mohl být vložen parlamentem eh, podle jeho uvahy V minulosti již máme precedent. Netýká se tohoto absolutoria, ale jiných absolutorií, kdy Evropský parlament přijal eh, jednací řád nebo ustanovení řádu, které stanoví automatické odmítnutí Eh, takže to již tady takový precedens v tomu spolorozhodovacím řízení máme. Takže nakonec, pokud toto bude pokračovat, eh, takže Florent Chartier, která před pěti lety hovořila eh, před tímto výborem, také předložila takové tvrdé doporučení nebo náměty, jak by měl vypadat vztah mezi parlamentem a Eh, radou, protože ty vztahy nebyly konstruktivní. Rada je názoru, že pouze komise má na starosti rozpočet, pouze komise je odpovědná za rozpočet, takže je třeba udělovat absolutorium pouze komisi. Florence Chartier navrhla, že parlament by mohl využít i eh, eh, vlastně to hlasování o důvěře nové komisi a vlastně tak eh, si i vynučit tu spolupráci, hm, pokud jde o eh, kontrolu nad rozpočtem rady. To je jeden scénář. Další scénář je, že parlament by nebo hm, členové parlamentu na plénu by mohli interpelovat radu a komisi a je možné vytvořit i vyšetřovací komisi. A vlastně hm, i tento výbor a další výbor by mohli klást otázky, které se týkají exekutivní činnosti rady. Je to třeba výbor Libe a AFET, který by se také týkalo kromě vašeho výboru. A nakonec eh, ve svém eh, výročním rozpočtu má parlament, hm, ročním rozpočtu má parlament možnost pozměnit rozpočet a v podstatě má určitou taktiku, jak snižovat výdaje eh, v okruhu 4 a také i částečně v okruhu 3 Eh, pokud do toho vstupuje činnost rady. Takže to jsou možnosti, eh, jak eh, uspořádat harmoničtěji vztahy mezi institucemi, pokud tomu tak není. Děkuji za pozornost. Já. Děkuji. A teď už máme málo času. Já teď dám slovo paní doktorce Sanchez Baruico z Univerzity Teustro. Teustro. Paní předsedající, já budu mluvit jako první. Paní eh, předsedající, pane zpravodaji, vážení poslanci tohoto výboru, vážení kolegové, eh, můj tým výzkumníků jsem zde v Maatrichtu je velice rád, že zde může být. My jsme se podíleli na e, této studii odpovědnosti v Evropské unii i e, s kolegyní z Univerzity v Bilbao a z dalších. Já bych nejprve představil naši skupinu, je to výzkumná síť, která eh, obsahuje 25 lidí ze všech členských států a všichni se zabýváme otázkami odpovědnosti za posledních pět let. Jsme úzce spolupracovali a zabývali jsme se finanční odpovědností a jejím dopadem na legitimitou Evropské unie, to znamená institucionální legitimitou a legitimitou evropského procesu tvorby politik. Jsou mezi námi i akademici, i lidé z praxe. Z praxe zabýváme se výkonností evropského rozpočtu a e, spolupracujeme s Evropským účetním dvorem. A já hovořím za nás, za všechny, když řeknu, že je pro nás velikou ctí, že před tímto výborem pro rozpočtovou kontrolu dnes můžeme Eh, promluvit, protože tento výbor se především zabývá eh, kontrolou rozpočtu, eh, hraje nezastupitelnou úlohu při ochraně zájmu daňových poplatníků, zvyšuje důvěru občanů ve finanční unii a my jsme velice rádi, že jsme se mohli zabývat tímto složitým a delikátním tématem v našem výzkumu a díky vašemu zadání. A já teď dám slovo Marie eh, Luis Sanchez Breko, která představí naše zjištění eh, z právního hlediska především. Dobré odpoledne. Potenciální řešení eh, pro absolutorium rady. To je téma mé, pře- mé přednášky. Jak už bylo eh, řečeno, jedná se i o administrativní výdaje ostatních institucí. Zatím nemáme žádné důkazy o chybném zacházení s finančními prostředky, které by býval Evropský účetní dvůr odhalil. Uh, ale chybí legitimita. Evropští eh, občané se nechtějí dozvědět, že eh, třeba i malá část rozpočtu uniká demokratické, eh, demokratické odpovědnosti, i když jde o přímo volené zástupce občanů. Absolutorium je zde velice důležité. Budu hovořit především o třech základních věcech. Současná eh, Současný právní eh, rámec eh, je zatížen určitými právními kličkami, které mohou hovořit ve prospěch jak rady, tak parlamentu. A vyplývá to z toho, že odpovědnost není zvláště významným tématem v řešení v práci rady. Rada se snaží lépe zastupovat evropské občany, a, ale e, přesto opomíjí legitimitou. A e, ta odpovědnost e, se vyznačuje velkou setrvačností, ale ne chybami. Kdykoliv se začne hovořit o vyjednávání, eh, mají přednost jiná témata. A je dobře, že se někdo rozhodl ujmout se úkolu tento problém vyřešit. A konečně poslední téma, o kterém chci mluvit, je to, že se jedná o meziinstitucionální patovou Eh, situaci, kde veškeré scénáře řešení nejsou úplně optimální. Všechna mají své výhody a nevýhody. Je potřeba se rozhodnout, ke kterému řešení se přiklonit. Aby se vyřešil tento institucionální, tato institucionální patová situace, je potřeba nejprve pochopit, čeho se týká ten právní rámec. Ani parlament, ani rada eh, se nedopouští porušení zákona, pouze zákon eh, odlišně interpretují a podle toho jednají. Rada vychází z úzké interpretace právního rámce, parlament zase vychází ze svých názorů široké interpretace právního rámec tak, jak by situace vypadat měla. Já nebudu hovořit o finanční odpovědnosti a absolutoriu až do roku 1951, to si můžete přečíst eh, ve slajdech, ale je dobré se poučit z historie. Za prvé, hierarchie zákonů mezi eh, smlouvou, finančním nařízením a dalšími právními akty je třeba respektovat, ale v minulosti změny právního rámce byly vlastně dosaženy pomocí finančního nařízení a potom byly krystalizovány ve smlouvě. Když všichni aktéři se dohodnou na změnách, není problém potom z této dohody vycházet. Za druhé zjišťujeme, že institucionální postupy využívali těchto mezer a e, zaplnili právní rád s nejrůznějšími kličkami, které jsou internalizovány a protože je tyto aktéři tolerují, i když tyto postupy nejsou úplně ve shodě s právním rámcem. Chci říci, že ani rámec rozpočtového provádění, ani absolutorium nezůstaly zcela beze změn. Eh, od roku 51 až do roku 1958 zástupci komise eh, a předseda Evropského soudního dvora zajišťovali provádění rozpočtu. Od roku 58 do roku 71 udělovalo absolutorium pouze rady. Od 71 do 77 absolutorium společně vydávala eh, rada a parlament a konečně od roku 1977 uděluje parlament eh, absolutorium na doporučení Rady. Některá ustanovení v právním eh, rámci ale vycházejí z existence eh, orgánu udělujícího absolutorium, jako kdyby eh, Rada a parlament byly na stejné rovině. Další změna se týká dokumentu o absolutoriu, který byl zdokonalen a také toho, že se uznávají i jiné subjekty v tomto právním rámci mimo komisi. Lze tedy říci, že právní rámec lze změnit, nebude-li zajišťovat odpovídající odpovědnost. A teď se prosím podívejte na tento mechanismus odpovědnosti. Abychom eh, ohodnotili jeho účinnost, tak eh, jsme se podívali na čtyři prvky. Nejprve transparentnost, ta může být pasivní v tom smyslu, že tedy se poskytnou tedy veřejnosti rozpoč, eh, rozpočet a odpovídající dokumenty, anebo aktivní vý, výkaznictví. Rozsah výkaznictví se eh, během doby rozšiřuje a rada plní obě dvě tyto povinnosti. Ale to, že není úplně oddělená rada, Evropská rada, což je z, z důvodu efektivity zdůvodněno, aspoň podle toho, co jsme slyšeli od externích pozorovatelů, tak vlastně tady není jasně stanovená dělící linie mezi radou a Evropskou radou. A pak je tady zapojení komise, co se týče administrativních výdajů. Tam se pouze kompilují informace, které dostává komise od dalších institucí. Další, dalším aspektem je expozice. Povinnost komise ku příkladu odpovídat na dotazy ze strany Evropského parlamentu, i když v praxi veškeré zbylé instituce s výjimkou rady odpovídají na tyto dotazy a účastní se slyšení v parlamentu. Pakliže je Jestli je tento přístup eh, v souladu se zákonem nebo ne, závisí na určitém článku smlouvy o eh, fungování Evropské unie 317. To znamená, jestli, jestli má eh, rada na starosti pouze ty, pouze, pouze správně nebo i výkonné výdaje. Takže tady je otevřená otázka správních výdajů. Tento problém může ale vyřešit pouze Evropský soudní dvůr. Eh, to, nedostatečně vyřešené administrativní výdaje jsou nedostatkem a eh, žádný krok ze strany institucí to nenapraví. A potom Eh, posudek, to znamená, že aktéři musí snést kritiku svého jednání. Tato kritika je předána eh, formou doporučení rady a rozhodnutím parlamentu, i když jejich smysl a účinnost nebo účinky jsou eh, otevřené. Je potřeba je blíže specifikovat. To, že ta rozhodnutí jsou zveřejněná, je dobré, protože ten, eh, ta kritika potom zůstává trvalou a může třeba pravděpodobně změnit chování dotčeného. A konečně eh, není tady možné uvalit sankce mimo měkkých sankcí, eh, pouze povinnost hlásit následná opatření a nápravná opatření. Teď eh, schrnu eh, odpovídající odpo, eh, tedy odpovědi Rady i parlamentu, protože obě dvě instituce používají právní rámec a jeho mezery ve svůj prospěch. Společné je to, že se obě instituce dohodly, že absolutorium se týká celého rozpočtu, včetně administrativních výdajů rady. Neschodují se na tom, jestli radu je možné kontrolovat přímo anebo přes komisi. Rada trvá na tom, že e, provádění rozpočtu se týká celého rozpočtu a proto je za něj odpovědná pouze komise. Ale jak potom vlastně může mohou praktické, e, e, prakticky zasahovat i ostatní instituce. Tady rada vychází z článku 55 finančního nařízení a tvrdí, že komise přenáší pravomoci na ostatní instituce při provádění jejich části rozpočtu. Zde to přenesení nebo svěření a rada a vlastně to slovo používá jako synonymum pro delegování pravomocí. Takové společné řízení, jako třeba u mezinárodních organizací. takže jakoby zde komise něco delegovala, ale komise nikdy nemůže delegovat pravomoci nebo odpovědnosti za provádění rozpočtu. Další organ, eh, argument rady vychází z individuálních eh, eh, rozhodnutí parlamentu o absolutoriu. Tvrdí, že to je jenom dočasný dokument parlamentu, kdy se připravuje vlastně absolutorium pro komisi a že to nemá žádný Eh, dopad eh, mimo parlament, což je chytrý argument, protože to rozhodnutí o absolutoriu nemá žádné praktické účinky, pouze politické účinky. Pokud vůbec by ten dotčený orgán reagoval na kritiku eh, parlamentu. Tento názor rady je úzký, co se týče provádění administrativních výdajů. A to je také reflektováno v v tvrzení parlamentu. Já e, uvedu jenom dvě ta tvrzení, protože jsou dobře známá. Za prvé, že v praxi všechny instituce jsou si rovny, co se týče e, zprávy e, rozpočtu a svých vlastních zdrojů, mají na to zaměstnance a zaměstnávají interní auditory a používají i účetní dvůr. Komise má na starosti finanční řízení, proto může, může vydávat pokyny, co se týče finančního řízení a výkaznictví a rozpočtu, ale nesehrává žádnou úlohu prostředníka mezi ostatními institucemi. Zbylé instituce fungují jako autonomně řízené instituce, nezávislé na komisi. Druhým silným argumentem parlamentu je argument, který vychází z rozdílu mezi svěřením a přenesením. Eh, přenesení pravomoci, delegování znamená, že tu pravomoc lze vzít zpět. Ale, eh, ale tady ta, eh, pra, ta pravomoc vlastně ne, hm, provádět rozpočet je svěřena Eh, radě ze strany komise, eh, tu nelze vrátit, neboli nejde o delegaci v pravém slova smyslu. Eh, jediní, kdo podle smlouvy mohou předávat pravomoci na instituce jsou členské státy. A co je nejdůležitější, je tady jasné odlišení mezi, nebo rozdíl mezi různými jazykovými verzemi článku 55 finančního nařízení. Ve většině jazykových verzí se používá slovo svěření anebo jiné takové synonymum, ze kterého vyplývá majetek, vlastnictví komise, která potom předává pravomoci na ostatní instituce. Ale eh, až osm jazykových verzí je nastaveno tak, že komise uznává pravomoci ostatních institucí a eh, a to jsou ku příkladu francouzská, německá, španělská, finská verze, které to takto vidí. Neboli ta otázka i právního rámce není vůbec jasná. Teď se zaměřím na možnosti řešení této patové situace mezi institucemi, protože ve finále jde o legitimitu celé Unie, o kterou zde běží, pakliže část rozpočtu Unie uniká odpovídající odpovědnosti. My tady máme čtyři scénáře. Intrainstitucionální scénář uvažuje o tom, že by Evropský parlament zlepšil to absolutorium právní, kdyby se aktualizoval nebo novelizoval právní rámec, za třetí je možné celou kauzu předat Evropskému soudnímu dvoru a konečně revidovat meziinstitucionální dohodu s radou. Všechny tyto argumenty víceméně už zazněly z úst eh, kolegů předřečníků. Za prvé, ty návrhy intrainstitucionální, z těch vyplývá, že Evropský parlament by mohl tedy být příkladem finanční odpovědnosti, je třeba zmínit, že provádění eh, rozpočtu rady eh, netrpí žádnými nedostatky. Evropští občané by byli rádi, aby eh, orgán, který vydává absolutorium, byl sám zcela nejlepší v provádění rozpočtu. A v tomto smyslu i tento výbor pro rozpočtovou kontrolu má svou úlohu, kterou by měl sehrávat. Za druhé, by bylo dobré zlepšit eh, kvalitu eh, dotazníků k absolutorium, zavést nějaké interní váhy a protiváhy, aby tyto dotazníky byly maximálně objektivní, logické, zacílené. To se týká i potřeby lépe nadefinovat, jaká je politická dimenze finanční odpovědnosti v čem spočívá přidaná hodnota práce parlamentu. Také uvádíme, že výbor pro rozpočtovou kontrolu posiluje svou vlastně aktivitu propagace finanční odpovědnosti a přenáší i do meziinstitucionálního jednání. V minulosti nedostatek koncenzu i v parlamentu jistě zmenšoval efektivitu parlamentu a jeho možnost vyjednávat s radou. A konečně by stálo za to, aby parlament uvažoval o uzavření aliancí s těmi členy rady, kteří by byli ochotni mu na, jim nastavit eh, jaksi eh, eh ucho, nějakým způsobem se přátelsky postavit k těm návrhům. Změny eh, v právním rámci lze posílit pomocí různých postupů, ale s různými výsledky. Za prvé, buď eh, vlastně reforma smlouvy a nebo finančního nařízení, kde má Evropský parlament silné pravomoci. Eh, slabinou je, že eh, ratifikace vnitrostátní je zdlouhavá a změny finančního nařízení zase musí respektovat hranice smlouvy a nebo využívat její mezery další možnosti, jako je výroční, eh, roční rozpočet a nebo jednací řád, o těch se zde také mluví, ale ty by asi nestačily pro dlouhodobý výsledek, protože eh, v hierarchii zákonů jsou méně silné. Jak tedy napravit situaci? Můžeme se ptát, jestli rada je orgánem pro eh, absolutorium. Pakliže ne, tak je potřeba odstranit správně o rámce právní nekonzistentnosti, eh, nelogičnosti. Rada se absolutoria mnoho neúčastní, tak možná přišel čas si uvědomit rozdíl mezi rozpočtovým orgánem na straně jedné a orgánem pro udělování absolutoria na straně druhé a uvědomit si, že Evropský parlament by měl zůstat jediným orgánem pro absolutorium. Za druhé zapojení dalších institucí eh, na eh, řízení rozpočtu, včetně rady, to je třeba zhodnotit tak, aby vlastně byly eh, sjednoceny všechny postupy. Eh, my nesouhlasíme s tím, že přenesení pravomocí a svěření pravomocí je totéž. Eh, vycházíme z právní analýzy používání těchto pojmů v různých právních nástroj, nástrojích. Co se týče administrativních výdajů, veškeré eh, instituce jsou vlastně nezávislé autonomní eh, jednotky, které řídí svůj vlastní rozpočet a eh, plní funkci jak manažerskou, tak exekutivní, jak už zde i zaznělo. A když politická odpovědnost bere v úvahu i Eh, kritéria výkonnosti, tak je třeba přitom neporušovat institucionální autonomii ostatních institucí a eh, nad tímto by se měl tento výbor zamyslet. K dalším eh, záměrům nebo nabídnutým řešením patří zdokonalení transparentnosti a výkaznictví, používání whistleblowerů, genderová situace i respektování rozsahu politické odpovědnosti, kterou eh, také nese Evropský eh, uč, eh, účetní dvůr. Není jasné, jestli vlastně parlament, když používá zjištění Evropského účetního dvora, jaká je vlastně, jaký je vlastně vztah mezi těmito dvěma institucemi, to je třeba eh, přesněji eh, definovat, tak aby odpovědnost byla skutečně precizně nastavena. Co se týče třetího scénáře, to znamená obrátit se eh, o interpretaci na Evropský soudní dvůr a tak vyřešit tu patovou situaci, to také není nejlepší scénář, protože interpretace Evropského soudního dvora možná se nepřikloní k parlamentu. Evropský soudní dvůr se může přiklonit ke dvěma řešením. Buď se rozhodne, že, že odmítne se zabývat touto otázkou a nebo může rada zažalovat parlament eh, o neplatnost rozhodnutí o absolutoriu, ale to by znamenalo uznání toho, že jednotlivá rozhodnutí o neudělení absolutoria má právní účinky, což vlastně rada popírá. Eh, je potřeba ještě dále se zabývat mezi institucionálními eh, právními postupy, ale ve většině případů v minulosti eh, bylo eh, potřeba se zabývat především těmi legislativními procesy, ne tolik politickými opatřeními. V minulosti parlament, parlament se 50krát postavil proti radě, 27krát vyhrál, 7 případů bylo zamítnuto pro nepřípustnost a parlament 16krát prohrál. A co se týče rady, eh, rada čtyřikrát eh, zažalovala parlament o, eh, o neúčinnost, třikrát vyhrála a jednou prohrála. A proto je výsledek třetí této alternativy je nejistý. A konečně několik slov eh, na závěr, které se týkají dalšího jednání, vzniku nové dohody. Eh, hlavním nedostatkem zde je reciprocita ze strany eh, rady, která vlastně jakoby ustupovala od pravomocí, které tento parlament má. Znamenalo by to, vlastně uvést určitou myšlenku do této debaty a reciprocita by byla ale spíše teoretickým než praktickým nedostatkem. Vzhledem k tomu, že rada v praxi eh, neuznává příliš velký význam absolutoriu. Bylo by dobré se podívat na eh, především společné hodnoty, na eh, možnost eh, prevence meziinstitucionálních konfliktů, ještě než k ním dojde, nějakým smírným řešením. A místo toho, aby šlo o dosažení nějaké všeobecné dohody, která se týká eh, absolutoria, bylo by dobré, aby se parlament zaměřil na skutečné nedostatky, ku příkladu se zaměřit eh, s radou na dotazníky, jejichž vyplňování se zlepšilo. Eh, eh, hlavní cesty ehm, nápravy. Já chci připomenout na závěr důležitost absolutoria pro legitimitu Unie v očí obč- občanů to se eh, odráží v tom, jak se ostatní instituce zodpovídají Evropskému parlamentu a implementaci své části vlastních zdrojů. A špatné řešení je lepší než žádné. Vzhledem ke složitosti tématu by bylo možné dojít ke kompromisu a předložit nějaké návrhy před reformou smluv v budoucnu. Doufám, že tato informace eh, bude předmětem budoucích diskusí. Děkujeme za pozornost. Děkujeme. Ještě um, profesor Stevenson? Ne. Takže už nechcete něco dodat. Děkuji. To byla velice zajímavá prezentace a první otázky dostane zpravodaj, položí zpravodaj. Děkuji. Děkuji všem, kdo prezentovali studie a práci. To velmi zajímavé, protože se na to můžeme postupně podívat. Já se zaměřím na řešení. Mě velice zaujala druhá část kde byly velice explicitní návrhy, to mi přišlo velmi zajímavé. Oblast, která mě obzvláště zajímá, to je otázka, zda mm, je možné najít nějaký způsob soužití s radou. Víme, že v roce 2011 eh, rada udala návrh parlamentu, A poslední eh, řečník o tom mluvil několikrát. Mě by zajímalo, zda můžete trošku vysvětlit něco k tomu. Když začneme na, e, pracovat na základě návrhu rady a jí s eh, znalostmi e, všeho, co jsme dnes vyslechli, tak jaké prvky může přinést parlament, aby zajistil, že návrh rady e, bude akceptovatelný pro parlament a také akceptovatelný pro radu. To je něco, co bylo komentováno v prezentacích, byla interpretace toho absolutoria, jaké jsou podmínky pro to. A tady jsou právě velké rozdíly v názoru rady a v názoru parlamentu. Máme ale text už rady a já bych chtěl on, od vás slyšet, jaké prvky by nám mohly pomoci do příštích diskusí. Možná někteří další kolegové se budou chtít zapojit také do diskuse. Přesně. Chce někdo tedy další? To diskuse evidentně ne. Já mám také ale e, připomínky je, e, ten historický pohled na to absolutorium je velmi zajímavý. My jsme si nikdy nemysleli, že jsou nějaké nesrovnatelnosti v radě. To není náš problém. Mně se líbila ta e, grafika, jak si vedle sebe stojí ty dvě děti. Emocionálně se to takto emocionalizuje no, to hezké, protože se pokoušíme z toho emoce jak si ponechat stranou. Asi ten náš dotazník budeme muset ještě upravit. Ten eh, také utrpěl tím, že nebylo respektováno rozpočtové eh, eh, finanční nařízení. Tam je na, na webových stránkách, že by správně zveřejňovat, to se zveřejňuje, máme více informací, my jsme to porovnali, vidíme, že to, co jsme ve skutečnosti žádali, tam ale není. Nebo jenom částečně. A tento problém, tedy to, že v rozpočtu rady se dělá také zahraniční politika, tak to samozřejmě nás neustále um, trápí. A ten problém je v tom, um, že ta, ta druhá strana jaksi neudělá něco, eh, když víme, že se díváme. To je, to je tedy ta emocionální stránka věci. Co se týče právní úpravy, tak já nevím, tak vy nás vlastně na toho odrazujete, protože um, až bude změna smlouvy, tak ehm, se to stejně rozhodne všem otázka je, zda vůbec dojde ke změně smlouvy. Uh, Nicméně my budeme mít odpovídající formulaci, se kterou půjdeme do jednání. Je to jednoduchá otázka, která by se tak jednoduše zodpověděla. Evropské instituce musí jít dobrým příkladem, musí být možné najít řešení. My jsme byli za generálním tajemníkem rady a e, jsme, když jsou nové prvky, nové elementy, pak tak pak bude možné o tom dále jednat. Já jsem se zeptala, jaké nové prvky a kolega Zdechovský žádá slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl zapojit původně do diskuze z důvodu toho, že jsem tady na tu prezentaci, prezentaci nebyl. A e, z důvodu, že jsme měli jinou důležitou prezentaci o terorismu v Libe. Nicméně e, k otázce udělení absolutoria rady, tady prostě není potřeba o čem víc diskuzi. Prostě pokud má být nějaká instituce, a tím více evropská instituce legitimní a má mít opravdu punc organizace, která je transparentní ke svým občanům, tak prostě absolutorium mít musí. A není to o tom, že tato komise eh, nebo jakákoliv jiná komise nebo Court of Auditors by, by si prostě vymýšleli práci nebo by chtěli někoho zkoumat. Není to ani o tom, co jste říkala, paní předsedkyně. Je to o tom, že eh, by jsme bychom si mysleli, že se tam krade, nebo že, že tam opravdu eh, všichni, všichni lžou, že tam nedělají ty věci, že ty procesy nefungují. To není o tom. Je to o tom, aby byl opravdu voleným orgánem, jako je Evropský parlament, Eh, ta situace byla prostě posouzena, zdiskutována, byla následně udělaná taková opatření, aby se, aby se vlastně eh, případně ne nedostatky odstranily. A to je ta transparentnost. To je tak, jak to myslíme. My jsme minulý týden tady s Ailou Sanders, s vámi, paní předsedkyně, a já eh, a někteří naši, naši poradci jsme navštívili Spojené státy. A ve Spojených státech jsme byli překvapení, že tuto proceduru nemají. A já si myslím, že tato procedura, tak jak je nastavená tady, vlastně zvyšuje tu důvěryhodnost, nebo by měla zvyšovat důvěryhodnost občanů v eh, evropské instituce. Protože je to právě o tom, že my jsme tady schopní zachytit v té proceduře spoustu věcí, které třeba nejsou přímo podvody, ale jsou to takové ty nedostatky. A když my chceme mít na někoho vysokánské nároky, musíme mít předně vysokánské nároky na sebe. A to je můj postoj k discharge. Já jsem tady mnohokrát kritizoval Evropskou komisi, opra- Evropskou komisi, Evropskou radu. Opravdu jsem říkal, že to je jako nehoráznost. Dneska si myslím, že jsme došli, že nemá, že nemá uh, discharge, ale dneska jsme došli do stavu, že hledáme řešení. A já pevně věřím, že s generálním sekretářem Evropské rady, uh, ze zástupci politických stran, tady byla zřízena pracovní skupina, která bude diskutovat. Dojdeme k tomu, že prostě discharge procedura rady bude běžnou součástí každoročního posuzování, každoročního absolutoria evropských institucí a že nebudeme už muset novinářům zodpovídat, je Evropská rada transparentní, budeme moct říct ano, je. Případně ale. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Paní Ayala Sender. Děkuji, paní předkyně. Ano, já chci hm, uznat, že určitě je našem zájmu vše eh, revidovat, o tom jsme již mluvili leta a já mám dvě otázky na, na, na kolegu Zdechovského. Ano, ve skutečnosti bych chtěla vědět, stále ta kazuistika, ten jenom eh, netýká se to pouze vztahu Rady a parlamentu, ale i členských států, kde existuje nebo neexistuje eh, podobný typ eh, toho absolutoria, toho DAS. A zde mm, já se vím, že zde třeba eh, ve státech máme eh, parlament, který má dvě komory a eh, tak tam také přece dbají na čistotu rozpočtu a takže hm, zdali v evropské kazuistice existuje nějaká formulace, nějaká formule, nějak, nějaký nástroj, který by nám umožnil, protože často hm, aplikujeme hm, Mm, specifické procedury na evropské instituce, protože to je takového něco nového. Inovu, my se snažíme inovovat, ano, ale nemáme nikde žádné porovnání, takže postupujeme tak poslepu. Zkusmo, i často tam vznikají různé institucionální emoce, které někdy pomáhají, někdo ne. Já se ptám, zdali, jestli nějaká obecná kazuistika, nějaká formule, nějak, mm, jak se řeší podobný typ konfrontací mezi eh, těmito dvěmi vlastně zákonodárnými orgány. A za druhé, zde paní Sanchez Baroko, ta hovořila o tom, mm, o čem jsme tady několikrát mluvili, zdali <clears throat> se obrátit na soud nebo ne. Eh, v tomto konfliktu. A já se chci zeptat, eh, my jsme jako parlament již hodně postoupili eh, v té naší možnosti, ale to, že my jsme instituce, která je odpovědná za absolutoria a v určitém okamžiku, když jsme revidovali ty různé možnosti, mm, tak jsme rozhodovali o tomto významném kroku, tedy a zvažovali jsme, zdali se obrátit na soudní dvůr a tam předložit tento náš spor. Možná, že by to ale mohlo být riskantní, že bychom přišli o mnoho, co jsme získali. Ve smlouvě je povinnost eh, udělit absolutorium komisi. Ano, komisi eh, dáváme absolutoria a my vlastně jsme v zájmu transparentnosti evropských institucí eh, to je otázka za milion, tedy ta vůbec dali co by nám řekl soudní dvůr nebo tedy tribunál, zdali bychom měli jít ještě dál a naopak bychom mohli o něco přijít. A mohlo by to znamenat krok zpět, protože Eh, takže proto jsme tady tak zvažovali a váhali, zdali udělat ten velký krok, obrátit se na soud. Já se ptám tedy expertů, zdali mají nějakou představu, jak si myslí, že by to mohlo být, eh, zdali hm, ve světle všeho toho, co zanalizovali, jak by to podle nich mohlo dopadnout. Ja, genau. Aber interessant wäre schon mal. Ähm, Eh, Gedanken anzuschauen, die die Richter sich machen. Ansonsten natürlich völlig die Frage... Dívat se na ty rozsudky. Eh, je tam spousta stránek. Kdo by si přál začít? Pane profesore, já začnu a kolega Benedikt Eh, pak eh, bude pokračovat. Já začnu otázkou paní Gresle. Jak to bude pokračovat eh, v tom dlouhodobém konfliktu? Je to, jak jsem řekl, dlouhá historie, to je v těch poznámkách proto je z našeho hlediska zásadní se podívat, jak se změnily historické rámcové podmínky v posledním desetiletí. Rada dělá více v exekutivní oblasti, než tomu bylo v minulosti, pak se změnily další podmínky a pak bychom mohli eh, rozlišovat mezi oběma dokumenty a to je diskuse o odpovědnosti. Když se na to mm, podíváme, jak to bylo velice eh, jasně prezentováno, tak už v první fázi požadavků eh, mm, vyžadujeme transparentnost. Pokud nebude transparentnost, tak další otázky eh, nebudou fungovat. Další věci, co se týče posuzování a dotazů možných sankcí. Proto transparentnost je nezbytná. My jsme konstatovali, že nejsou tedy důvody eh, věřit, že zatím mm, my údaje o rozpočtu jsou nějaká, eh, se skrývají nějaké, mm, nějaké případy nějakého zneužití, ale mm, na základě té argumentace o transparentnosti můžeme říct, že každá forma zadržování informací vyvolává nedůvěru. Nejenom vůči poslancům, ale také eh, vůči veřejnosti si mohou eh, mm, klást otázku, proč se na to podívat. A to historického hlediska vlastně je eh, to, že se jedná o zbytky intergovernmentalismu, kdy Eh, si některé orgány pokoušejí tuto autonomii zachovat jako aktéři v evropské aréně vůči jiným a mm, zvykli si na to celá desetiletí. Podobné věci jsou i v jiných oblastech. Například v justice, eh, v justice a vnitra. Tam je to v, eh, v rámci EU, ale struktury jsou v podstatě intergovernmentální. A mm, evropská grémia a parlament se snaží vlastně upozorňovat. Tato tematika při možné reformě smluv, které by se měly objevit e, jako priority, protože to je zásadní otázka, co se týče rozdělení moci mezi evropskými institucemi a e, to je vlastně přesahuje tento konkrétní problém. Děkuji, pan profesor Benedetti, děkuji. Co jsem já vyrozuměl, tak e, e, otázka je, jaké prvky navrhu, navrhu rady by byly akceptovatelné pro, ní, pro parlament. A tím se dostáváme zpátky k navrhovanému modu Vivendi z roku 2011. Parlament měl ten názor, že to, to bylo eh, nerozumné. Teď eh, to udělování absolutoria má různé zdroje. Máme smlouvu, článek 319, smlouvy o fungování EU, pak máme finanční nařízení, eh, jednací řád parlamentu, článek 93, 94 a příloha 4. Postupy ve smlouvě jsou jasné. Rada doporučuje, aby rada mohla doporučit, pokud to je partnerství, kde každá instituce eh, poskytuje nutné informace, tak součástí toho doporučení je doporučení rady o eh, hledně eh, absolutoria parlamentu a doporučení rady o své vlastní absolutorium k sekce 2. A tady je třeba uzavřít novou dohodu. Ať to bude nějaký modus vivendi, který nebo něco, co se dostane do zákona interinstitucionální dohodou, to je jiná věc. Já um, um, beru na vědomí um, ty důvody, že bychom si neměli stanovovat pevná pravidla, a parlament bude čekat, zda dojde k nějaké e, reformě e, smlouvy, protože je možné, že změna smlouvy se objeví v příštích letech, možná ne, to je otázka, e, kterou nevíme jistě. Každopádně, pokud in, bude dosaženo interinstitucionální dohoda, spíše než jenom gentlemanská dohoda, tak bych apeloval na nějakou sunset klauzuli, aby to přirozenou cestou přestalo platit a pak by aplikace dohody nemusela přesně fungovat tak, jak by si parlament přál. Další otázky byly, zda členské státy mají vlastní systém absolutorií. Některé ano, některé ne jak členské státy schvalují své rozpočty, odpovědnost existuje v každé jednotlivé e, zemi. Členské zemi to velmi se liší, některé aspekty institucionální architektury EU se inspirovaly od založení buď francouzským nebo německým modelem. To, co víme, je, že rozpočet Unie i v na začátku evropské integrace eh, i v 50. letech. To bylo něco, mm, o čem vlastně měly zakatelské členské státy pochybnosti, když vznikly instituce, když byly reformovány a změnily se. Mám na mysli především dohodu z roku 1970. Evropský parlament v roce 1970 dostal určité pravomoce ohledně rozpočtu, právo měnit rozpočet. V roce 75 dostal pravomoce udělovat absolutorium. E, třeba na doporučení rady. Smlouva z roku 75 také zřídila účetní dvůr jako instituci. Takže tyto konkrétní kroky, mm, změna rozpočtu parlamentem, právo parlamentu udělit absolutorium, účetní dvůr. To vzniklo ne proto, že členské státy měly mm, obavy z demokratického deficitu. Důvody členských zemí v té době byly, jako když že, e, postupující integrací, vytvářením velkého rozpočtu, harmonizace, e, nebyla jistota ohledně výsledku těch změn. Udělení pravomoci Evropskému parlamentu nebo vytvoření účetního dvora umožnilo určitou kontrolu. Něko, někdo ve formě Evropského parlamentu, kdo bude moci říci ne, pokud instituce jako komise přesáhne své pravomoci nebo se zachová nepředvídaným způsobem. Takže udělování absolutoria mnoho pravomocí Evropského parlamentu na začátku vlastně měly být pojistným mechanismem ze strany členských zemí, které si nebyly, které si nebyly jisté důsledky integrace a obávali se negativního dopadu. Šlo o ochranu pro, před potenciálním negativním dopadem evropské integrace. Vím, Paní Sanchez. Maroko. Já bych chtěla eh, jenom navázat na to, co právě řekl pan Benedetto o interinstitucionální dohodě a jejich vyhlídkách. No, skutečně eh, v té finální verzi mm, zmínil, že je třeba se především zaměřit na společné hodnoty. To by bylo zajímavé aby eh, ty hodnoty, které zavedla Lisabonská smlouva, tak aby byly tyto hodnoty explicitně zmíněny v tomto revidovaném modu vivendi, protože to jsou hodnoty, které jsou závazné pro obě dotčené instituce, třeba otázka transparentnosti, otevřenosti. A takže to je přece základní i právo podle charty. Je to závazné tedy pro všechny instituce, které však neexistovaly, když byl přijat ten, ten institucionální konsensus. Teď se scénář změnil. Takže bychom měli tyto nové hodnoty zakotvit i do revidované interinstitucionální dohody. A další důkaz objektivity. Pokud tyto dvě instituce se e, dohodnou, že chtějí více zapojovat i účetní dvůr do administrativních záležitostí a zdá se, že nyní to je tak opomíjeno ve světle eh, provozu, provozního rozpočtu nebo realizace rozpočtu. Ještě bych navrhla, abychom skutečně vážně zvážili i takovou reciprocitu, která by měla být tam zakotvena. Ano, rada dělá velice málo s těmi informacemi, které dostane v rámci finančního řízení. Takže rada by měla vyhodnotit i tu finanční implementaci parlamentu, jak si, tak jak zase parlament vyhodnocuje finanční implementaci rady. Já myslím, že to bude prospěšné i pro parlament. Je třeba, aby zde byla stejná úroveň dozoru, dohledu. A potom rada bude muset implementovat nové postupy, které teď zatím nemá, neimplementuje. Takže si myslím, že to by bylo hodné. Podívat se na to z racionálního pohledu a si, co rada bude dělat pro účely reciprocity a co i parlament bude dělat recipročně, v zájmu reciprocity. Teď eh, na, k otázce paní Gresle. Finální verze briefing note. No, my jsme tam za, za, eh, zakomponovali i rezime návrhu právních směn, eh, to je tedy i v tom našem skromném stanovisku uvedeno, což může posloužit vlastně k diskuzi s parlamentem. A realita asi zde není sladěna s finančním rámcem, pokud jde o finanční management jiných institucí. A článek 55 finančního nařízení lze snadno změnit tím, že se tam například uvede omlouvám se, článek 55 stanoví, že komise eh, eh, potvrdí ostatní instituce, ale mohlo by se říct, instituce eh, eh, jiné než komise eh, mají tedy pravomoce implementovat mm, sekci rozpočtu, která se jich týká. Vlastně tady jsou to členské státy, které teď dávají pravomoce, potvrzují pravomoce jiným institucím. Takže to je takový příklad, co bychom mohli udělat s právním rámcem a naleznete náš návrh ve finální verzi briefing note. Také jste hovořili o těch dotaznících. No, jenom bych chtěla doplnit neformálně, že já, jakožto eh, tady nezávislá pozorovatelka, já jsem byla šokována tónem, eh, který se používá v některých těch otázkách. Já si myslím, že Některé eh, ty konkrétní otázky a dotazníky zrovna nepřispívají k interinstitucionální důvěře. A to možná kvůli tomu, že tady nejsou dostatečné interní procedury, které by zajistily, že eh, postoj, pozice eh, zpravodaje v podstatě bude mít nějakou protiváhu někde v osobách jiných členů parlamentu. To je možné, eh, jak si i mm, se změnit tím, že v podstatě eh, budeme eh, že změníme pravidla, aby ta pravidla byla jaksi v zájmu nějaké interinstitucionální zdvořilosti. A paní Ayala se zeptala na to, jak to funguje v jednotlivých státech, jak ten vztah tam je upraven, tomu nemohu odpovědět. A otázka o toho obrátit se na soud, soudní dvůr. No, tak jak to chápu já teď, jak chápu, tak bych řekl, že obrátit se na soud, aby vyložil všechno, aby poskytl interpretaci, to by celou věc ještě více zkomplikovalo. A také i ta konečná verze briefing note také i obsahuje kapitolu právě o interinstitucionálním konfliktu, který by případně řešil soud. Teď bych chtěla něco ještě dodat k rozdílu mezi exekutivní funkcí rady a manažerskou funkcí rady. Moji Kolegové zde zdůraznili, a s tím zcela souhlasím, že rada v poslední době a především po finanční krizi rozšířila svoji exekutivní funkci, ale dovolte, abych připomněla rovněž, že úkol absolutoria nebo účelem absolutoria je právě dohlížet nad finančním managementem. Takže Součástí této interinstitucionální dohody je to, že když třeba výbor pro rozpočtovou kontrolu použije svůj pravomoc, aby eh, eh, kontroloval eh, instituce v terénu a jaký mají dopad na rozpočet, já se omlouvám za tento výraz, ale když vidíme, že pravomoc udělat absolutorium, tato pravomoc je uplatňována proto, aby se kritizovala jiná instituce a možná i ve věcech, které přímo se netýkají realizace rozpočtu, se to zneužívalo jako kritika, tedy ve věcech, kdy parlament třeba vůbec ani nemá pravomoc toto kontrolovat a dozorovat tak to jenom eh, přispívá k nedůvěře mezi institucemi a z dlouhodobého pohledu to negativně ovlivňuje vyjednávací pozici parlamentu. Takže byla by zajímavá taková interní diskuze, abychom hm, vyvodili, abychom vytvořili jasnou hranici mezi tím, co má skutečně dopad na rozpočet a co nemá vliv na rozpočet. A abychom se pokusili co nejvíce zde respektovat eh, tento vztah. Pravda je, že prozatím kompetence eh, pravomoce eh, dozoru nad rozpočtem, tak to je definováno podle cílu rozpočtu. A zde je jasný rozdíl. Třeba účetní dvůr má jasně definované pravomoce na základě e, toho, že kontroluje to, co má vztah na rozpočet. A bylo by možné e, se zamyslet nad reformou smlouvy třeba. Zdali by bylo možné zajistit, aby, nebo zdali by bylo možné e, i pojmout další situace, kde ty kompetence parlamentu Eh, se odvozují od toho, že ta daná oblast je spojena s rozpočtem nebo má to vliv na evropský rozpočet a tak v podstatě hm, pravomoce parlamentu by byly podobné kompetencím eh, účetního dvora a ten systém by potom byl jaksi konsistentnější. Samozřejmě toto znamená obrovskou změnu ve stávajícím systému. To by znamenalo jak eh, bych to řekla, obrovské množství, já myslím, politické energie. Děkuji. A mluvila jste mi ze srdce, co se týče tónu těch dotazníků. Já nechci někoho omlouvat, ale ten problém spočívá v tom, že ty dotazníky musíme vždycky koncipovat v angličtině a e, ne každý umí stejně anglicky dobře a proto i když angličtina je velice zdvořilá řeč, ale ne každý, jak jsem řekla, mluví dobře anglicky. Alternativou je potom nechat to přeložit a my vždycky bojujeme s časem. Takže to jenom e, na vysvětlenou, protože vím, že všichni kdo tady si dělají poznámky, už mají velikou, velikou radost, že tady si mohou něco zapsat, ale pro nás je toto opravdu velký problém. Ty eh, dotazníky, jak si naformulovat řádně, a já nechci vůbec pochybňovat, co jste řekla, úplně naopak. Pro nás je to důležité. My se vlastně snažíme standardizovat trochu tu práci, aby i ubylo vlastně té úřednické práce těch asistentů a tak dále, aby se nemuseli všechny ty otázky znovu nově vždycky naformulovávat. A ten e, postup absolutoria vyžaduje asi 12 tisíc stran, které musíme přečíst, e, zkontrolovat a já eh, tedy eh, přiznávám, že to není něco, co by každého těšilo. Chce se ještě někdo eh, z odborníků vyjádřit? Ne, děkuji, děkuji velice i vám, i Bartu Štasovi. Skutečně jste nám pomohli, my se tomu tématu budeme i nadále věnovat a budeme se snažit Eh, najít řešení, abychom eh, tento dlouho se vlekoucí interinstitucionální eh, problém vyřešili. Děkuji tedy vám i Bartu Stasovi. Tohle bylo opravdu zajímavé. Všechny ty prezentace byly velice zajímavé. I v tom druhém kole ty vysvětlení pad, padly odpovědi na řadu otázek, jak by parlament mohl dosáhnout pokroku ve svých debatách s radou. Nechci předjímat teď řešení či závěry, ale toto bude velice užitečné pro proces, kterého se budou muset eh, účastnit všechny politické skupiny. Myslím, že toto byly dvě užitečně strávené hodiny a těšíme se i na finální eh, zprávu. Eh, zbývá ještě zjistit, kdy můžeme eh, dostat od vás tu finální verzi eh, vaší studie. Vím, že jste řekli, že už je to skoro na cestě a bylo by dobré, abychom to mohli potom využít ve svých debatách s radou. Takže ještě jednou velice děkuji a nám to opravdu pomůže eh, v té naší práci. Děkuji vám. A dostaneme ještě odpověď na tu otázku, kdy dostaneme finální verzi zprávy, prosím. my budeme potřebovat ještě asi dva týdny. Ano, asi tak 14 dní. Já chci závěrem také poděkovat členům tohoto výboru i jeho pracovníkům za eh, pozvání. Pro nás to bylo ctí a doufáme, že jsme vám alespoň trochu pomohli. Děkuji vám, děkujeme. Teď jsme se dostali na konec veřejného zasedání a prosím všechny, kteří se Eh, nebudou mět potřebovat a muset účastnit schůze koordinátorů, aby opustili místnost. Veřejná část schůze končí.